Välkomna! Dobré odpoledne. Dovolte mi, abychom zahájili náš program. První bod na našem odpoledním programu se týká Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Zodpovědnou zpravodajkou je paní Stauner, takže dovolte mi, abych vám předal slovo. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. V zásadě vítám návrhy komise s programem, který byl předložen v loni před Vánoci, abychom čelili globální ekonomické krizi. A je to správné a nutné, aby se využilo všech stávajících nástrojů, které máme a přizpůsobili je výzvám doby. Dnes dopoledne jsme již hovořili o příslušných změnách v souvislosti s Evropským sociálním fondem a samozřejmě se také nabízí, aby fond pro přizpůsobení se globalizaci také trochu upravil a reagoval na tyto výzvy. Viděli jste, že jsem předložila zprávu a mezi tím také došlo k jednání s příslušným komisařem panem Špidlou včera večer a mohli jsme se ještě jednou přesvědčit o návrzích komise. A sladit to s mými představami. Cílem musí být v prvé řadě to, abychom co nejrychleji eh, prosadili tyto změny, protože pokud opatření nezapůsobí rychle, tak nemají ten kýžený účinek a měli bychom se dohodnout na tom, že bychom v prvém čtení chtěli dospět k výsledku, který by byl přijatelný pro všechny, přičemž už teď vím od jednotlivých kolegů z mé politické skupiny, že existují představy, které se značně rozcházejí. Co se týče mé ochoty, jsem připravena diskutovat Ovšem, co nejrychleji máme velice těsnou lhůtu, je to již příští pátek. Prosím tedy, aby všichni předložili pozměňovací návrhy, kteří chtějí, možná ještě před tou lhůtou. E, jsou tu čtyři nebo pět bodů, které jsou důležité pro toto řícetní ohledně Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Víte, že pocházím ze země, kde eh, jsou eh, restriktivní postoje vůči určitým změnám v tomto nařízení spolu s některými dalšími členskými státy. A týká se to postoje eh, velice striktně a úsporně hospodařit s prostředky a já eh, to také podporuji a to vyplyne z těch eh, změn, které jsem eh, v textu provedla, ale jak už jsem předeslala, jsem ochotná opravdu hovořit o všem. Uvedu tedy několik sporných bodů. Je to otázka výše financování, tedy procenta financování a kofinancování. Eh, myslím, že bychom měli zůstat u 50%, zejména v takovéto situaci hrozící globální katastrofy. Tu je nebezpečí, když někdo obdrží peníze z Evropy, že je nevynaloží dostatečně efektivně. Prostě je použije, protože tento přísun byl možný. A proto se domnívám, že bychom měli zůstat u 50% z Evropského fondu a e, že bychom to neměli zvyšovat na 75%, ale vím, že kolegové z některých, zejména jižních členských států, e, jsou jiného názoru a socialisté, jak se domnívám, také. Další e, choulostivý bod, tyto změny nařízení chceme omezit vlastně jak to navrhuje komise, do 31. prosince 2010. Jistě o tom lze také diskutovat. Zásadní změna nařízení a pokračování nad rámec finanční krize, to je podle mého názoru předčasné, protože nám ještě chybí zkušenosti slenských států v souvislosti s fondem přizpůsobení se globalizaci. A třetí bod, je ten, že chceme snížit počet propouštění na 500. Nemám nic proti tomu, to je, myslím, nutné. Také, abychom do toho zapojili malé a středně velké podniky, nejenom velké průmyslové firmy. A zejména v článku 2 se objevuje otázka, kdy, v jakém období má dojít k tomu propouštění Komise navrhuje 9 měsíců, já jsem vycházela z 6 měsíců, ale jak již bylo řečeno, o tom je také třeba ještě diskutovat. A potom také od nich částek, jak jsem řekla eh, dopoledne v souvislosti s Evropským sociálním fondem, jsem velice pozitivní, protože musíme odbourávat překážky a byrokracii, abychom se rychle k prostředkům dostali, tak jak to komise eh, navrhuje. Teď tu nemám eh, přesně ta čísla, data vám nemohu říci z hlavy, ale prostě jsem pro eh, určitou paušalizaci. To byly, myslím, ty nejdůležitější body, které stojí za diskuzi. A očekávám pozitivní názor kolegů z výboru, ale eh, prozatím je to vše, budeme o tom diskutovat. Děkuji. Děkuji. Mám poměrně rozsáhlý seznam řečníků. Nejprve pan Kotenu, potom Silva Peneda. Oui, monsieur le président, chers collègues, merci. Vážení kolegové, v první řadě bych chtěla říct, že jsem byl velice příjemně překvapen, že komise navrhuje změnu tohoto návrhu, ale když se podívám, co jsme udělali v našem výboru před dvěma lety, kdy jsme to poprvé přijali a potom to bylo naopak zamítnuto eh, radou ve neformálním trialogu. Já si myslím, že to je nejdůležitější věc, kterou komise udělala během tohoto mandátu. Bylo to přijato za britského předsednictví, čili v roce 2006 tam je ta maximální částka půl milionu euro. Já si myslím, že tento nástroj je velice důležitý, měl by být součástí rozpočtu. A je to asi 18 milionů euro, které do této chvíle byly takto využity. Já si myslím, že jsme chtěli, aby tyto finanční prostředky byly náležitě vynaloženy. Máme tady takzvaný, eh, takzvané atribuční kritérium, jakým způsobem se tyto částky mohou používat. Ten finanční mechanismus je dost složitý, je to také dost přísné. Eh, je tady požadavek třeba na tisíc pracovníků, dřív jsme navrhovali 500 pracovníků, pokud by ten podnik byl zasažen, potom eh, to bylo navrženo na 750, nicméně rada to nepřijala v rámci trialogu. Snažili jsme to prosadit během prvního čtení, ale neměli jsme jistotu mezi eh, tím propojením, eh, co se týče globalizace a propouštění pracovníků z jednotlivých podniků. Chtěli jsme to také zlepšit pomocí zrychleného řízení, chtěli jsme také zkrátit určité lhuty a vůbec vznik toho fondu eh, byl takový, aby vše bylo snadnější. Co je nejdůležitější. Podle mého názoru bychom měli mít jasně vyčleněnou položku, která by byla v rozpočtu společenství. Tím by se to velice ujasnilo, usnadnilo a mohli bychom jasně prosazovat to, co chceme. Měly by tady být tři základní principy, které bychom měli dodržovat. Jednak je to propojení eh, ke globalizaci, to musí být eh, odůvodnění, proč použít těchto finančních eh, prostředků, čili v důsledku globalizace, když dochází k propouštění zaměstnanců, eh, ten eh, množství pracovníků by mělo být 500 pracovníků, ne 1000 pracovníků. Dále, co se týče podmínek použití, některá podmínky by měly být mnohem flexibilnější, měli bychom to prodloužit například z 12 měsíců na 24. Spolufinancování by mělo představovat 75% a ne 50% a mělo by to umožnit členským státům, aby měli 25 účasti, to znamená, že bychom díky tomu mohli dělat mnohem víc. V tuto chvíli členské státy nechtějí využívat tento fond, nežádají o tyto prostředky, protože v podstatě ty podmínky jsou velice obtížné, čili pokud chceme, aby Evropa dělala více pro členské státy, aby tam dávali členské státy méně, tak to dává smysl. Z technického hlediska také tam vysvětlujeme propouštění. Když propouštíme zaměstnance, tak eh, to není pouze propouštění k pověď, ale ve Francii například často lidé odcházejí dobrovolně do eh, důcholu nebo z daného podniku, čili já si myslím, že bychom měli tento sociální plán podržet, ale jak už jsem říkal, eh, když probíhal ten sociální trélog, tak tyto podmínky nebyly dohodnuty a přijaty. Čili chtěli bychom trvale rozšířit působnost tohoto nařízení, například Německo, eh, Francie nechtěli rozšířit působnost právě kvůli problémům, že tam nebyla jasně stanovená kritéria. Komise chtěla rozšířit eh, takzvané dočasné výjimky o další rok, ale to bychom měli dělat eh, až ve chvíli, kdy eh, bude všechno jasné. V pozměňovacích návrzích 21 a 23 je návrh, abychom revidovali stávající kritéria, čili bylo by dobré, abychom projednali stávající kritéria, která jsou uplatňována. Já si myslím, že je tady určité riziko, že to členské státy nepřijmou. Pokud chceme dohodu v rámci prvního čtení, tak bychom to neměli dělat. Měli bychom nahradit relokační kritérium. To by se mělo týkat hlavně zemí, kde jsou nízké příjmy, nízké mzdy. Je tady ale ještě další důvod relokace a já bych také chtěl jasnou definici, co to znamená nízké příjmy. Dále pozměvací návrh 11, tady je otázka referenčních období. Eh, mělo by se to snížit na 9 měsíců. To se týká celého sektoru na jednotlivé podniky, také se to dotýká malých a středních podniků a ze zkušenosti víme, že členské státy mají hodně problémů, eh, když mají určit propouštění zaměstnanců ze stejného typu podniku. Tady máme určité referenční období, kdy členské státy musí požádat eh, o prostředky, chtějí toto období změnit. To nemohu přijmout. To se týká zase pozměňovacího návrhu 27, kdy se to má snížit z 12 měsíců na 10 měsíců, což jde proti tomu, co jsme tvrdili vždy v našem výboru. Myslíme si, že efektivní období z našeho hlediska je 24 měsíců. Čili je velice obtížné získat místo pro někoho, kdo je znevýhodněný, kdo ztratil práci, kdo je nezaměstnaný. Když se bavíme o snížení eh, na 500 zaměstnanců, tak zase to by mělo být eh, snažší pro členské státy, aby mohli požádat pro tyto finanční prostředky, aby si připravili tuto žádost. Čili myslím si, že Evropa by měla mít 75% jako příspěvek, vy uvádíte 50%. Já si myslím, že jiné procento, pokud to nebude tedy změněno, bude příliš vysoké. Čili na závěr Eh, bych se vrátil k tomu, co říká komise. V podstatě se hodně naše stanoviska zbližují. Eh, chceme tady zajistit větší jistotu, chceme ji prosadit v rámci trialogu a jménem své politické frakce nebudu podávat žádné pozměňovací návrhy a žádal bych i ostatní, aby nepodávali pozměňovací návrhy, abychom měli možnost dosáhnout dohody v rámci prvního čtení, aby tento fond mohl být náležitě modifikován a skutečně využit. Eh, er Děkuji. Já mám pocit, pane Kotny, že jste velice angažován této problematice, ale já chci říci, všichni se zajímají o tyto otázky a opravdu mám velice početný seznam řečníků a proto bych vás chtěl požádat, abyste hovořili trošku stručněji. Já chápu, že tady všichni chtějí přednést své názory, které jsou rozdílné, ale prosím trochu stručněji. Mám 12 nebo 13 řečníků. Pan Silva Penede. Děkuji, pane předsedo. Zde máme jistý kontext, který se týká podpory zaměstnanců, kteří se stali obětmi relokace podniků v, v souvislosti s globalizací. A komise nechtěla, abychom přišli o všechna tato pracovní místa a poto, proto byl zřízen tento fond. Také vznikly určité podmínky, které byly nepředvídané a proto došlo nyní ke změně tohoto nástroje. Exi- Stojí různé nástroje, které musíme flexibilizovat a které také usnadní čerpání z fondu. Ale já nesouhlasím se změnami, které navrhuje paní Štauner, které si jinak velice vážím, neboť to, co tady chcete udělat, je restriktivní, především pokud se to týče financování, ale my nemůžeme být restriktivní My musíme udělat strukturální reformy, ale jak již bylo řečeno, musíme především vidět, kdo je obětmi nezaměstnanosti a pak také další bod je naléhavost neboť my jsme nyní přijali různé mechanismy regionálního fondu a dalších fondů globalizačního fondu a nyní chceme rychlé provádění těchto systémů. A to se tedy musí stát rychle a proto nechci navrhovat žádné pozňovací návrhy. Já se domnívám, že tento návrh bychom měli schválit v té podobě, v jaké byl předložen. A pak můžeme postupovat rychleji a proto také jsem nepředložil žádné pozňovací návrhy a to navrhuji také kolegům, aby postupovali stejně. Jestliže se budeme zaplétat do diskusí, tak nic nevyřešíme. Všechno se to bude protahovat a proto bychom se měli snažit tento problém rychle vyřešit. Děkuji. Paní Figueiredo a potom další. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já budu stručná, ještě stručnější než kolega. Ale dvě poznámky z mé strany. fond byl zatím čerpán pouze restriktivně. Bylo tady naplánováno 500 milionů euro, které byly pouze omezeně vyčerpány. Bylo to 14 milionů, které byly vydány v roce 2008. To znamená, že to je opravdu vzdálené od toho, co jsme mohli vydat. A my říkáme, že kritéria komise byla velice restriktivní. Již tenkrát jsme měli mm, smýšlet trošku ve větším rámci, větší šíři. Uh, možná ještě dále, než si to nyní představuje komise. Již tenkrát jsme předložili nějaké určité pozňovací návrhy, které však komise nepřijela. Kdyby je bývala přijela, tak jsme se současné situaci vyhnuli. A já dokonce si dovolím podpořit to, co řekl kolega Silva Peneda na návrh paní Stauner Problém spočívá v tom, že nyní máme před sebou návrh kolegyně Stauner a jestliže na tom bude kolegyně Stauner trvat, pak my budeme předkládat návrhy, které posílí návrh komise a také důvody pro, to jedná, pro toto jednání již byly uvedeny komise je pro 24 měsíců, dalo by se to ještě rozšířit na 30 měsíců. Komise navrhuje 70% spolufinancování. My jsme toho názoru, že by se dalo jít až na 85%. Pak jsou tady ještě další aspekty, u kterých se domnívám, že bychom mohli ještě posílit stanovisko komise. A pokud se týče portugalských zkušeností, Pokud se týče portugalských zkušeností vlastního teritoria, výsostní oblasti, tak, že máme různé podniky z jednoho odvětví, ze stejného odvětví, ano, komise to ví, že tady také existuje jeden portugalský návrh pro textilní podniky z určitého regionu a já se domnívám, že toto také musí být bráno v potaz a zde by také neměly vznikat žádné problémy. Na severu Portugalska máme velice mnoho malých a středních podniků, které byly uzavřeny a zaměstnanci nenašli žádnou jinou práci. A my zde musíme nalézt formulaci, která umožní, aby tento problém byl vyřešen tak, aby byly dány i prostředky rychle k dispozici. A proto předložíme určité pozměňovací návrhy, abychom ještě posílili návrh komise. Děkuji. Děkuji. Pan Siri. Děkuji, pane předsedo. Ano, já naprosto chápu, že usilujeme o konsolidovanou cestu a že jsme se vydali cestou trnitou. Jistě bude obtížné projevit flexibilitu v našem rozhodování a také naprosto chápu, že je stále ještě lepší mít vůbec něco v tom procesu rozhodování než nic, ale současně mám také dojem, že hospodářská krize pokračuje a postupuje mnohem rychleji, než činíme rozhodnutí. A před dvěma lety jsme provedli určité šetření a to už vůbec neodpovídá tomu, co nyní potřebujeme. Nemáme adekvátní opatření. Dobře, ty změny vůbec nepostačují, abychom mohli čelit této dramatické situaci v celé Evropě. Co se týče původního návrhu v souvislosti s tímto fondem, jistě tak jsme již předložili určité změny a učinili rozhodnutí, která nemají trvalý eh, charakter. Jsou to výjimečná prozatímní rozhodnutí a to není možné. Já zastávám trochu jiný názor. Myslím si, že to všechno nepostačuje, že je opravdu důležité učinit další změny. Věřím, že bychom měli také e, změnit vlastní smysl a účel tohoto fondu a také je zapotřebí navýšit finanční prostředky. A komise vůbec neskoumala, proč tyto prostředky nebyly dostatečně čerpány e, nechápeme, co se tady děje, je bezpodmínečně nutné, abychom překročili rámec toho, co jsme definovali, zejména v souvislosti s propouštěním. Nejsou to doprovodná opatření pro propuštěné osoby, ale potřebujeme mít takovou politiku, která zajistí, aby k propouštění nedošlo. My tu diskutujeme pouze o e, doprovodných opatřeních, ale bylo by důležité, abychom měli jasnou představu o globalizačním fondu a o aktivních doprovodných opatřeních na podporu politiky eh, trhu práce. Já si myslím, že je nutné předložit pozměňovací návrhy a Nemůžeme říci, že eh, ty to budou jenom prodlužovat. Bez tak jsme již čekali dva roky, protože už před dvěma lety jsme volali po změnách a nic se nestalo. Domnívám se, že je opravdu důležité předložit pozměňovací návrhy a provést změny. A nebo je tu jiná alternativa, ta, že komise anebo politické skupiny ve výboru nebo moje politická skupina se postaví za toto rozhodnutí a potom to bude usnesení parlamentu, že se postaráme o to, že ty záležitosti, které chceme rozšířit, rozšíříme rozhodnutím parlamentu a to potom předáme komisi. Dobře, tuto volbu máme. Buď uskutečníme ty změny, které si přeje komise, ale potom k tomu potřebujeme parlamentní usnesení, protože jinak by tomu evropští občané nerozuměli. Neustále hovoříme o sociální Evropě, ale pokud k tomu máme přistoupit, tak se eh, zastavíme na té kamenité, na té trnité cestě, ale já si myslím, že musíme něco změnit, jinak se tato Evropa občanům nebude nikdy líbit. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Jekunivětšetě. Děkuji, pane předsedo. Měla jsem celou řadu setkání se zástupci komise, které proběhly už dříve a bavili jsme se o otázkách kritérií. Kritéria, která se používají pro čerpání z Evropského fondu pro přizpůsobení globalizaci, nejsou dostatečně restriktivní. Eh, bylo jasné, že ovšem fond nebyl náležitě využit. Dále také, když byli pracovníci propuštěni a potřebovali pomoc, a někdy to propuštění bylo nejen z důvodu globalizace, bylo to dáno celkovou finanční a ekonomickou krizí a tato konkrétní Situace tedy je velice pro nás výhodná, je to velice aktuální a pokud bychom odložili diskusi o tomto dokumentu, tak eh, to by nebylo dostatečně odůvodněné. Skutečně tento fond by měl nyní eh, být využit v době finanční ekonomické krize, kdy jsou lidé propuštěni. Proč bychom měli snížit to procento ze 75% na 50%, tak jak navrhuje paní Štauner? Já zastupuji zemi, která také zajišťuje pochopitelně spolufinancování, ale chci, aby ty fondy přicházely více eh, z evropských fondů, protože tyto finanční částky jsou vypláceny lidem a mělo by být jasné, že tento fond je jedním z fondů, který skutečně prokazuje solidaritu lidem v jednotlivých členských státech, že skutečně tyto peníze jdou přímo k našim občanům. S ohledem na jiné fondy můžeme hovořit o spolufinancování, protože velice často finanční prostředky z ostatních fondů procházejí nejrůznějšími prostředníky. Ale fondy z tohoto fondu jdou přímo k našim občanům a je to jasný důkaz naší solidarity. Proč podporuji referenční období 24 měsíců, tak jak navrhuje komise místo deseti měsíců, které navrhuje paní Stauner. Najít si práci během deseti měsíců, především v stávajících podmínkách, v době finanční krize je téměř nemožné. A když eh, prodloužíme toto období na 24 měsíců, tak je to velice na místě a toto rozhodnutí je logické, protože lidé musí využít eh, veškeré možnosti, aby našli novou práci, aby získali podporu právě také ze strany tohoto fondu. Tento návrh si myslím je dobrý. Jeden návrh ze strany zpravodaje, to bych chtěla podpořit, že to není nic zásadního a doufám, že s tím komise bude souhlasit. Je to pozměňovací návrh číslo 4, který eh, zpravodajka chce vypustit. Já si myslím, že komise by neměla používat tyto peníze pro technickou pomoc nebo nepřímou pomoc. Takže já si myslím, že pozměvací návrh číslo 4 je dobrý. Komise by neměla požadovat eh, o další technickou pomoc při využívání tohoto fondu. Na závěr bych chtěla říci, že podporuji všechny stínové zpravodaje, kteří eh, přišli se svými návrhy. Co se týče návrhu komise, nevidím důvod, proč bychom měli oddalovat eh, místo nebo datum toho přijetí. Neměli bychom dále váhat. A návrh, eh, že bychom zvýšili finanční prostředky na jednu miliardu eh, na rok, tak si myslím, že to je velice dobrá podpora pro naše evropské občany a já věřím, že by Evropský parlament zlepšil jejich život. Děkuji, pan Mann a potom paní Schröter. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že jedna věc se nám podařila. Pochybnosti, které jsme původně měli u Evropského globalizačního fondu, eh, Eh, jsme tedy řekli, že to je pouze takové, nebo se nám zdalo, že taková kosmetická záležitost, ale tady skutečně peníze byly využity, ale málo a také něco přinesly a to je úspěch, který jsme udělali a jsme o krok dál. To je konkrétní solidarita pro ty, kterých se to týká a my chceme také docílit toho, aby zaměstnanci kvalifikací se mohli přizpůsobit a připravit na novou situaci. To zafungovalo a já nebudu hovořit eh, dlouho, protože můj soused to udělal již za mě, ale já se domnívám, že několik bodů paní Štauner bychom měli podpořit. Jestliže řekneme, že bychom měli počet 500, tak to bychom měli podpořit. To měli bychom se postarat o to, aby tyto peníze byly redukovány. Počet 500 byl důležitý. Také jsme dlouho diskutovali eh, mezi mladý, malými členskými státy. A také pozňovací návrh 9. Ne, může dojít k tomu, že dojde ke změně. My jsme nyní řekli, že to jsou peníze, které budou vypláceny při relokaci mimo EU a nemůže teď vzniknout dojem, že když dojde k relokaci v, i v EU, tak dojde k vyplácení těchto prostředků a to přece ale nechceme. A také se říká, že chceme globalizační fond rozšířit vždy, když vznikne velká krize. Co se stane v podnicích, kdy se propouštění deklaruje jako důsledek krize, ale už to dejme tomu dávno bylo naplánováno. Nejsou to jisté nesrovnalosti, na které také musíme reagovat my se snažíme rychle dospět k rozhodnutí, ale myslím si, že máme ještě vzdálené pozice. Zdali dnešní debata bude postačit k nalezení společného jazyka, to je pro mě sporná záležitost, to nevím, ale jeden bod je pro mě důležitý a sice, abychom mohli z 500 milionů toto navýšit na miliardu a sice z evropských peněz, aby nemuseli členské státy investovat. Jestliže se nám toto povede, pak vznikne evropský evropská přidaná hodnota tím, že také využijeme evropské peníze. Ne, abychom řekli, vy e, ostatní členské státy musíte k tomu přispět. To je základ, na které můžeme dobře budovat. Tak se mycket, fru Schröter, därefter Děkuji paní Schröter a potom pan Bukví. Děkuji. Já mám spíše ten problém, že je tu takový klamný dojem e, v souvislosti s tím, co to je za peníze, ale to žádné peníze nejsou. My nemáme žádné peníze z tohoto fondu, jsou to rezervy. To znamená tam, kde v roce zbudou peníze, prostředky se mohou vynaložit. To si musíme jasně uvědomit. A tenkrát jsme souhlasili a řekli jsme dobře, ale mezi tím máme ten problém, že to není někdy kde, kde jsou prostředky v rozpočtu, ale že se vždy používaly prostředky z Evropského sociálního fondu, a kdy e, nebyly čerpány prostředky z ESF, protože to trvalo určitou dobu, e, než byly realizována nařízení a učiněna příslušná opatření a podle mého názoru doposud čerpala komise prostředky pouze z Evropského sociálního fondu. To musí být jasné. Máme tedy takovou novou situaci, kdy se nečerpají prostředky z Fondu pro eh, vnější záležitosti nebo vnitřní a justici, ale pouze z ESF. A to je také určeno pro program obnovy. Tuto situaci v budoucnu ale už nebudeme mít. Za prvé budeme mít určité usnadnění a budou se čerpat ty prostředky. S tou zprávou paní Jens eh, se to eh, dostalo do dobrých kolejí u ESF a potom máme takovou situaci, kdy přístup eh, ke stejným eh, penězům máme na základě dvou různých nařízení a podle mého to ještě není vyřešeno. A také otázka, jak to bude probíhat, aby pro eh, dotyčné osoby to opravdu mělo smysl, aby nedocházelo ke vzniku konkurence eh, v místě vynaložení těch prostředků. Eh, jak již bylo řečeno, lidé, kteří jsou dlouhodobě zaměstnaní a vlastně červají prostředky ESF. To je pro mě určitý problém, aby to bylo určeno pro ty přímo propuštěné a ne pro jiné otázky. E, tedy otázka navýšení prostředků znamená navýšení fiktivní stránky e, e, částky z neexistujícího rozpočtu. De facto GF znamená, ví, že více využívá prostředků z ESF. To si musíme uvědomit na tomto místě, pane Mane. A já bych tedy byla opravdu opatrná. A e, také, jak říkáte, že jsme ty prostředky nevyužili, to není pravda. Ve strukturálním fondu tyto prostředky jsou až do roku 2013 jsou vyčleněny pro tato opatření tedy to, co se fiktivně každý rok eh, má využít z rezervy, to se může využít i v rámci ESF, pokud budou členské státy dobře spolupracovat. To nám musí být jasné. A potom eh, ještě jedna stránka, kde spatřuji určité nebezpečí a kde si myslím, že text komise byl koncipován narychlo a nerespektoval eh, připomínky parlamentu. Týká se to preventivních opatření vzhledem k relokaci podniků uvnitř EU a otázka, že e, e, má tedy určité doprovodné efekty tyto subvence. A já bych potřebovala z strany komise odpověď, jak tomu chcete zabránit, aby podnik neputoval od jednoho členského státu do druhého a e, nesnažil se e, využít tohoto efektu. A jak je také možné zabránit tomu, protože podniky musí realizovat sociální plány a e, s kolektivními partnery v kolektivních sloumách to dojednali, jak e, budou, bude zajištěno, aby podniky rozumně dodržovaly tyto sociální plány, aby ten e, fond měl ještě doplňující efekt. Myslím si, že není vyloučeno, že tady dojde k tomu využití jako náhrady. Eh, patřím k těm, jako je paní Stauner a pan předseda, eh, že se projednávají jednotlivé případy, kterým čelíme. A zažili jsme opravdu úžasné věci, které eh, komise požehnala, které prostě prošly na úkor práv zaměstnanců se čerpaly prostředky v některých případech a myslím, že to není dostatečně jasně sformulováno. My jsme vždy říkali, že se tak nemá organizovat kombinovaná mzda a e, nesmíme dopustit, aby starší zaměstnanci dostali určitou náhradu, aby už nehledali pracovní příležitosti, ale děti mají mít stejná práva na zvyšování kvalifikace, aby se mohli vrátit do práce. A takovéto e, návrhy byly vlastně smeteny pod koberec a myslím, že musíme dávat pozor, aby se to nestávalo a měli bychom opravdu důkladně ověřit tyto formulace, toto znění. A potom ještě jeden efekt. E, ten návrh, který se týká technické pomoci, e, paní Junkevič to podporuje, že eh, dochází k určité náhradě státní administrativy eh, fondu a takovéto návrhy jsme tu také měli, které byly tedy eh, zamítnuty. Já si myslím, že to musíme důkladně posoudit, přeskoumat, eh, takže nemohu podpořit návrh, že nebudeme předkládat žádné pozněvací návrhy. To je velice důležité, je to relevantní pro práva zaměstnanců. Otázka, kam eh, půjdou tyto prostředky, aby byly vynaloženy tam, kde chceme, smysluplně, aby tu byla eh, zajištěna relace s GSF, aby to bylo jasně vyjasněno a jenom za tohoto předpokladu jsem pro změny tohoto nařízení a v pozměňovacích návrzích paní Štaunerové jsou e, tyto úvahy obsaženy, protože ona je konfrontována těmito požadavky ze strany členských států, protože tu jsou někdy pochybnosti, zda ty prostředky putují na správné místo. Děkuji vám. Oui, monsieur <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové. Jsme v takové trošku surrealistické situaci. Máme přeskoumat nařízení, které platí eh, o fondu, který se ale příliš nepoužívá, pouze ze 3 a máme období velké krize. Jak říkal jeden z kolegů, bylo by dobré pochopit, proč ten fond náležitě nefunguje. Zcela bez pochyby tady došlo ke kvantitativnímu selhání. Někteří kolegové se o tom vágně zmínili. V podstatě nevíme, zda je tady kvalitativní úspěch, i když jsme použili několik milionů těch 8 milionů, bylo to vynaloženo eh, prospěšně, tak jak se očekávalo, to bylo vynaloženo před dvěma lety. Pomohly tyto peníze skutečně nezaměstnaným? Já bych eh, rád slyšel odpověď na tyto otázky. Rád bych vám také připomněl, co jsem říkal 12. prosince na plenárním zasedání. Očekáváme, že tento nástroj eh, zajistí skutečnou reintegraci propuštěných pracovníků. Říkali jsme, že bychom měli vzít eh, v úvahu eh, závěry eh, fóra o restrukturalizaci a dnes tato debata je trochu surrealistická. Měli bychom podat nebo ne pozměvací návrhy? Máme dát více času, máme navýšit tyto fondy? Máme vůbec nějakou jistotu, že pokud uděláme tyto změny, pokud přijmeme návrh komise a skutečně zajistíme tyto pozměvací návrhy, že budeme mít správnou odpověď na daný problém, že skutečně uh, udeříme do černého? Uh, Pochopitelně naší odpovědností je zajistit pokrok. Otázka zní, zda to chceme zablokovat, anebo chceme zajistit pokrok. Všichni jsme se shodli na tom, že tento nástroj by měl zajistit další pokrok. Takže já mám dva návrhy. Za prvé, musíme vzít v úvahu stávající situaci. Myslím si, že bychom neměli podávat pozměňovací návrhy, měli bychom se dohodnout, jak říkali ostatní, Vlastně jsme se bavili na samé téma před dvěma lety, aby skutečně komise dělala to, co jsme tehdy navrhli. V první řadě si myslím, že bychom neměli podávat pozměňovací návrhy a za druhé, Jsou tady dva návrhy, ke kterým bychom se e, chtěl vrátit. Pan Pancány říkal, pane předsedo, že bychom měli podat návrh usnesení, které bude požadovat skutečnou politiku, skutečné, skutečně politiku aktivního zaměstnávání. Nejde o to, jestli to budou miliony nebo miliardy, 12 měsíců, 24 měsíců. Parlament by měl prosadit aktivní politiku zaměstnávání. Měli bychom tedy podat usnesení o rezoluci. Další věc, se souhlasím s kolegou, měli bychom zajistit, aby vznikl neformální trialog jak s komisí, tak s radou, abychom vzali v úvahu také kvalitativní stránku této věci. Čili neměli bychom to zpomalovat, za prvé měli bychom hlasovat pro návrh komise a za druhé měli bychom naše body sformulovat v usnesení a měli bychom prosadit neformální trialog. Eh, Děkuji. Pan Ferreira a pak Steven Hughes. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, pro mne tady vznikají dvě důležité otázky. Já jsem evropský poslanec a jsem také evropský občan a jsem stejně tak státní příslušník své země. A my Musíme zde připomenout, v jakých případech se toto využívá. V jednom případě se tento fond využil velice smysluplně, by, peníze byly vydány správně a vedly k cíli. Byla totiž uzavřena jedna továrna a paní Gabriele Stauner byla flexibilní a inteligentní, stejně tak jako ostatní kolegové a také jsme byli schopni zpracovat dobrý text a tenkrát se tenkrát poprvé z tohoto fondu čerpalo. Ale otázka nyní zní jinak. Mají být nyní finance navýšeny? a pak se peníze vůbec nebudou vydávat, třeba jenom 50%, ale jde o to, aby se vydalo 100%. Služby komise a také členské státy se musí na, dohodnout na tom, co chtějí. Ale není to otázka toho, aby se vydalo více. Jde o to, abychom zabezpečili minimálně 75% čerpání. Toto navrhuje komise a, a jestliže to komise navrhuje, tak 50% e, hranice spolufinancování by byla nízká, takže 75% je správná hranice. Ekonomická situace se zhoršila a proto musíme takto postupovat. A v této souvislosti také chápu vás, když hovoříte o likvidních prostředcích v členských státech, nebo tato situace se může také ještě horšit, protože dopadla finanční krize ze Spojených států taky na země, které nejsou úplně rozvinuty. 75% to musí zůstat, jak říká komisa, pokud se týče lhůty, tedy prodloužení této lhůty v některých členských státech je to možná zapotřebí. Někdy 10 měsíců nebude nutné ne, nebo je příliš krátká doba, protože se fondy nečerpají, ale v jiných zemích by 10 měsíců bylo dostačujících. A tím pádem by se celý proces možná dal urychlit. My bychom měli především vycházet z příkladu, kdy se poprvé začal fond čerpat. Neměli bychom lhůtu zkracovat. Já vím, kdy byly opravdu prostředky z fondu využity velice smysluplně a úspěšně. To již jsem také říkal. Já také souhlasím s panem Pancerem a je dobré akceptovat ten dokument takový, jak je, ale v procesu musíme samozřejmě pokračovat, protože za několik měsíců bude již úplně jiný parlament. Nedá se samozřejmě udělat všechno. Věci, které by se bývaly měly dělat 2008-2009, holce budou dělat později 2010. Pokud měli bychom zachovat 75%, měli bychom také zachovat lhůtu 24 měsíců. Je třeba také upozornit na celou globalizaci procesů, ale Toto není žádná omluva. Proto, abychom podporu neposkytli. My sledujeme celý proces globalizace, který je ještě zostřen ekonomickou krizí, krizí ve Spojených státech, v Evropě i v Ázii. Já nemám nic proti usnesení ale je důležité tuto situaci vyřešit, to je důležité především pro konkrétně postižené zaměstnance. Děkuji mnohokrát. Pane Figueiredo a nyní má slovo pan Hughes. Nebo mám... Potom má slovo paní Lin. Děkuji. Nechci opakovat vše, co bylo řečeno, takže budu skutečně stručný. Souhlasím se všemi, kdo říkali, že bychom neměli pozdržovat tento návrh, měli bychom jednat rychle. Vzpomeňte na jednání, kdy jsme se bavili na koordinátorech, kdy to řešit, čili neměli bychom mít pozměňovací návrhy, měli bychom to řešit spolu se sociálním fondem. Tam jsme také neměli pozměňovací návrhy, takže podle mého názoru to takto zvládneme. Bohužel jsem tady viděl celou řadu předepisujících pozdějovacích návrhů ze strany zpravodaje. Měli bychom to asi zvážit, možná bychom měli celou řadu stáhnout, pokud ne všechny. Tyto peníze musí být zmobilizovány, vydány co nejrychleji. Ta krize probíhá nyní, finance, finanční krize řádí teď, čili musíme se z toho nějak dostat. Myšlenka, co říkal pan Bopy, to není špatné, prosadit tento názor a potom možná mít usnesení, pokud by takové usnesení bylo vůbec možné, protože na plenárním zasedání toho máme čím dál tím víc před eh, hlasování. Možná je to něco, k čemu bychom se mohli později vrátit. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Lina, na závěr pan Dezir. Děkuji, budu také stručná, souhlasím s kolegy a souhlasím také se Stevem. S pozměňovacími návrhy, které byly předloženy, zpravodajem hlavně 11, 26 a 27. Nerozumím 11. Proč měnit období z 11 měsíců na 6 měsíců po propuštění? Dále eh, z 5 na 50 to opět eh, nedává vůbec smysl. Teď je ekonomická krize a musíme vrat maximální finanční částky, co možná nejrychleji, těm lidem, kteří si zoufají. Podobně 27, jak už jsem říkala, 10 měsíců a 24 měsíců, to je v návrhu komise. Opět nechápu důvod. Chceme to udělat jednoduché, snadné, aby tyto fondy byly určeny tam, kde jsou zapotřebí. Takže mám pocit, že když stáhnete některé pozměňovací návrhy, tak by bylo možné uh, že by ostatní neměli potřebu předkládat své pozměňovací návrhy. Ale když se na to podívám, ze všech hledisek je důležité, abychom vytvořili strategii ze strany všech politických frakcí. Děkuji mnohokrát. Merci, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že se na to můžeme podívat pragmaticky a postarat se o to, aby parlament opravdu co nejvíce přispěl k situaci, kdy zaměstnance postihují strukturální změny mnohem více než ještě před krizí, kdy opravdu zažívají globalizační krizi, zejména v odvětví automobilového průmyslu a v dalších sektorech. Většina členů výboru řekla, že kritéria jsou stanovena tak striktně, ale že bychom přesto měli zkusit, aby vstoupila v platnost. A také bylo řečeno, že to nebylo dosud úspěšné, protože se prostředky příliš nečerpaly. Jistě některé návrhy byly zapracovány, mnozí chtějí jít ještě dále, to také chápu. A abychom nespochybňovali eh, sociální základ, abychom nevystupovali jako takový podpůrný sociální fond v době krize, abychom měli aktivní politiku zaměstnanosti aby se to nesvádělo pouze na globalizaci nebo na jiné problémy krize. Někteří kolegové se zmiňovali o tom, že bychom mohli předložit usnesení, kdy by komise měla eh, referovat o dalším vývoji, kdybychom tedy po komisi požadovali iniciativu této otázce, aby občané očekávali konkrétní pomoc z Evropské unie, tedy když Evropská unie a její instituce nevytvoří příslušné nástroje, potom budou vznikat eh, různé nástroje, jako například v automobilovém průmyslu a povede to k narušení hospodářské soutěže a tak dále a tak dále. Je tedy eh, třeba povzbudit Evropskou unii, že by v tomto ohledu neměla váhat. Je třeba mobilizovat velkou část tohoto fondu Eh, musíme tedy celku přemýšlet o smyslu a účelu tohoto fondu. Děkuji. Než udělím slovo komisi, dovolte, abych také učinil několik připomínek. Jak řekl Steven Hugh, bylo to předmětem diskuze eh, koordinátorů. V mé zemi ve Švédsku byla situace taková, že v posledních letech tedy v té době, kdy jsme se tím začali zabývat, eh, musíme skonstatovat, že se tento problém jenom prohlubuje a my, jakožto politikové, musíme vzhledem k situaci, jak říká pan Silva de Penejda, si uvědomit, že třeba reagovat rychle voliči by asi měli málo pochopení pro eh, naše zabývání se detaily. Jistě naše názory se liší. Někteří jsou pro restriktivnější opatření, druzí zase pro volnější přístup, potom lze diskutovat jistě. A je i správné, že máme různé názory, ale je třeba mít na paměti, že občané v Evropě očekávají, že přistoupíme konečně k řešení, jak čelit krizi. A myslím, že jsme to udělali. Nebylo tu příliš mnoho pozměňovacích eh, návrhů, i když jsme měli různé eh, názory. Snažili jsme se omezit, abychom to konečně posunuli dále. A eh, teď tu máme sociální fond, globalizační fond, to jsou poměrně malé nástroje, které eh, z, eh, mohou málo, ale je to důležitý politický signál, který vysíláme my, politikové, členským státům, že členské státy se do toho musí aktivně zapojit, musí převzít svou část odpovědnosti a prosazovat opatření eh, v rámci svých kompetencí. A my musíme dát k dispozici to, co máme my, to je tedy e, Evropský sociální fond, abychom pomohli osobám, které e, jsou tím postiženy. Je to důležitý signál pro členské státy. A všichni, kteří se k tomu e, vyjádřili, Jistě, já si také myslím, že o tom diskutovat musíme, ale nesmíme toto téma protahovat možná by bylo příliš pozdě na opatření, možná bude potom příliš mnoho lidí nezaměstnaných a potom by oprávněně následovala kritika. Musíme tedy počítat s tím, že bychom eh, byli kritizováni, že Evropský parlament eh, včas nic nepodnikl. Jistě je třeba o tom diskutovat a bude to relevantní diskuze, ale domnívám se, že bychom se měli vrátit k předloženému návrhu a měli bychom s tím pracovat velice rychle. Dnes dopoledne jsme hlasovali pro, eh, pro pokyny ohledně zaměstnanosti a komise musí být vzhledem hospodářské krizi připravena činit opatření, abychom zajistili přístup k fondu přizpůsobení se globalizace. Je třeba tedy podpořit pracovníky, kteří ztratili pracovní příležitost a podobně. To jsme vlastně dnes již schválili v rámci politiky ke směrnice o zaměstnanosti a chceme, aby se tedy komise ubírala tím směrem, eh, kterým se již začalo ubírat. Musíme být přece konsekventní. Já si myslím, že komise by se měla držet toho, co jsme řekli dnes dopoledne v souvislosti se zaměstnaností. A tím bych chtěl dát slovo komisi. Návrh komise, co se týče nařízení u tohoto fondu, je velice důležitou součástí eh, ekonomického plánu pro oživení, který byl předložen v loňském roce a představuje velice důležitá opatření, která jsou cílená a omezená, zaměří se na konkrétní problémy. Tento návrh je plně v souladu s tímto přístupem. Z tohoto důvodu komise vyjádřila žádost, aby tyto pozměňovací návrhy byly přijaty urychleně, abychom mohli rychle jednat, abychom mohli tento eh, fond začít využívat v době krize. Učinili jsme celou řadu alternativ, čili co změnit, co použít, jak rozšířit určité možnosti a přišli jsme s časově omezenými konkrétními návrhy. Učinili jsme tak poté, co jsme hovořili s členskými státy, požádali jsme členské státy a sociální partnery, kde jsou problémy, kde jsou omezení, kde jsou překážky pro využití tohoto fondu. Náležitě jsme poslouchali a tyto myšlenky jsme zakomponovali, to znamená myšlenky, které vzešly eh, z členských států i od sociálních partnerů. Také jsme ujistili, aby tento fond byl v souladu s původní myšlenkou tohoto fondu, to znamená, abychom podpořili pracovníky, kteří jsou propuštěni v důsledku globalizace zdůraznili jsme nebo zůstali jsme v tomto remitu, čili v této působnosti. Týká se to těchto pracovníků, takto propuštěných a doufám, že nyní máme celou řadu návrhů, které budou eh, vést k urychlení, zjednodušení a tyto návrhy bychom vám chtěli předložit ke zvážení. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní se vracíme k paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Děkuji vám za celou řadu připomínek a komentářů. Všechny byly velice zajímavé. Bud- vyjádřím se pouze k několika. Kolegyně Figueiredo sice tady není, ale já chci jasně říci, a to také komise může potvrdit, že e, k restriktivnímu čerpání fondu zatím nedošlo paní kolegyně Schröter také u toho byla. My jsme každou žádost zohlednili a já chci říci jasně, že bych bývala také přimhouřila oko. Například to, co odteklo těch 18 milionů, to není zdůvodněno tím, že bychom se chovali restriktivně. Všechny žádosti byly schváleny, že nepřišlo více žádostí, to je něco jiného, ale je to nový nástroj a tak také to určitou dobu trvá, než začne být v jednotlivých členských státech implementován. To komise může také potvrdit. My například jsme podporovali takové věci jako rodinné dávky, které se velice vzdalují cíle tohoto nástroje a to v budoucnosti také nechci dělat, protože tento nástroj by neměl ulehčovat situaci členských států například při vyplácení rodinných dávek či jako záchytná síť. Takže na to tady my skutečně nejsme. Já souhlasím s kolegou Pancerim, že globalizační fond samozřejmě tuto finanční a ekonomickou krizi nevyřeší. To je jenom kapka v moři. A my bychom neměli také tím, vzbuz, tím vzbuzovat nějaká velká očekávání. Co bychom skutečně potřebovali? Ta s ním plně souhlasím. My potřebujeme politiku či politiky, strategii, aby k takovýmto hromadným propouštěním vůbec nedocházelo. Ale i od toho jsme velice vzdáleni a v tomto, v tomto parlamentu i v členských státech, protože sociální dimenzi Evropské unie málo zohledňujeme v našem konání. A to říká říkám nyní zcela vědomně na adresu komise, protože je, jejich návrhy mi připadají, že jsou příliš orientovány ekonomicky a málo se orientují na zájmy zaměstnanců. A další připomínka, nevím od koho, byla kvůli snížení na 10 měsíců. Já jsem přesvědčena o tom, že tento fond nemá není tedy smysl to, aby byl dlouhodobě využíván. Má to být krátkodobě krizový nástroj. My nechceme přece podporovat dlouhodobou nezaměstnanost a dotovat ji. Já nevím, jak je ve vašich zemích kolegové eh, definována dlouhodobá nezaměstnanost. U nás jsou nezaměstnaní dlouhodobě ti, kteří jsou nezaměstnaní 24 měsíců a ty jsou dotováni z ES ESF ze sociálního fondu a tady máme tedy také kompatibilitu se sociálním fondem. Já nechci, aby tyto dva eh, nástroje se překrývaly a nakonec nikdo by z nás nevěděl, podle kterého nástroje postupujeme a zdali dokonce neposkytujeme dvojí dotaci. Thomas Mann se ptal na def definici globalizace. To je jeden z hlavních problémů. Také v minulosti tomu tak bylo. Neboť pod pojmem globalizaci chápe každý z nás možná něco jiného. Lze pod tím chápat vše. A možná, že nyní tady nám bude projektována na plátno definice globalizace. A to je také jeden z hlavních problémů a proto já od vás očekávám návrhy v tomto směru. Kolegyně Schröter to také řekla. Jedná se také o otázku o relokaci v rámci EU a že my vlastně vyplácíme stejné peníze, máme přístup ke stejným penězům. Globalizační fond to nejsou zbytky z jiných fondů, ale bereme to, sípáváme to z jedné sociální kapsy do druhé. A to je problém a to si musíme i v budoucnosti uvědomovat dosavadně schválené jednotlivé případy, tak ty byly velkoryse pojednány, také kvůli tvrdému postoji pana předsedy, který byl vždy velice postupoval tvrdě a v jednotlivých případech jsme opravdu udělali dobrou věc, ale neměli bychom dělat pouze konat dobro, ale měli bychom lidem podporovat trvale. A pane předsedo, občané od nás neučekávají jenom to, že budeme eh, rozdělovat všechno všem, ale je, eh, oni od nás očekávají užitečné a smysluplné jednání a my opravdu bychom měli tyto peníze využívat účinně a tady máme ještě hodně práce před sebou. Tady jsme s tímto globalizačním fondem teprve na začátku. Děkuji, děkuji, děkuji paní Štauner. A pokud se týče lhuty pro předložení podně, pozňovacích návrhů, pak je to 13. únor. Tím končím dnešní diskusi a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a sice je to zpráva paní Madery, je to bezpečnost a ochrana zdraví při práci těhotných zaměstnankyň nebo zaměstnanky krátce po porodu nebo kojící Madeira. Teď jsem se nemohl vzpomenout na to správné švédské slovo, paní Madeira. Musím vás požádat, abyste odcházeli potichu, protože my budeme pokračovat. Prosím, paní Madeira. Děkuji, pane předsedo. úvodem bych chtěla nejprve poděkovat všem, kteří přispěli k předběžným diskuzím také před touto první debatou ve výboru. Váš přínos byl opravdu důležitý, protože to byla celá řada změn, včetně jedné inovace. Také se to týkalo rovného zacházení podle článku 141 odstavce 3 eh, smlouvy o Evropské unii. A nyní jde o rovné zacházení s muži a ženami na trhu práce. Paní Štaunerová. Pane asistente, prosím. Tedy v této zprávě bylo řečeno, že potřebujeme opravdu rovné podmínky pro ženy, zejména v okamžicích, kdy rozhodují o svém životě. Mateřství je prostě klíčovým okamžikem v životě ženy. A jsou tu různé úrovně dalšího rozvoje. Je to sociální dimenze a profesní. Mnohdy probíhají souběžně, ale mnohdy se vylučují vzájemně. Žena se rozhodne buď pouze pro rodinu, anebo se snaží to sloučit s profesním životem státem. Tyto úrovně jsou v konkurenčním vztahu a to není naším cílem. Není to naším cílem zejména, když jde o ženu a její právo na to být matkou. Čísla nám ukazují, že to jsou ženy nejvíce znevýhodněné se špatným přístupem k trhu práce, které těžko se prosazují na trhu práce a my chceme eh, zajistit eh, bezpečnost, ochranu zdraví na pracovišti a tady jde zejména o tělesné, ale i duševní zdraví. Jak již bylo řečeno, máme tři pilíře, které musíme dále rozvíjet. Mm, důležité je samozřejmě osobní rozhodnutí, ale nikdo eh, nesmí utrpět žádnou újmu z hlediska tělesného a eh, psychického zdraví. Máme samozřejmě směrnici o mateřské dovolené, ale jsou tu určité problémy. Jak to všechno sladit? Je to tedy rodičovská dovolená, která je popsána v této směrnici má být v souladu s směrnici o osobách samostatně výdělečně činných. To všechno do sebe zapadá. Samozřejmě eh, se to také týká otcovské dovolené a to by umožnilo lépe rozdělit odpovědnost, protože to mnohdy bývá překážkou proto, aby se žena mohla eh, dále rozvíjet na těchto třech eh, rovinách. Eh, převáží jeden z těchto sloupů, jedna z těchto rovin v neprospěch těch dvou dalších. Chtěli bychom mateřskou dovolenou rozšířit ze 14 týdnů na 18 týdnů. Myslím si, že to je důležitý pokrok ale zde ve zprávě Máme ještě několik dalších bodů, které pokládáme za zvláště důležité. Nejprve bych chtěla zmínit otázku odpovědnosti. Odpovědnosti v mateřství. Dobře, hovoříme tu o trvalé udržitelnosti obyvatelstva v Evropské unii a víme, že sociální úloha matek je stále důležitější. Jak již bylo řečeno, nesmíme to chápat jako vzdání se něčeho. Matka nemá eh, někdy žádné další možnosti, ale tady je opravdu třeba zajistit, aby eh, žena mohla eh, využít svých práv a rozvíjet se na všech třech úrovních. Je nutné zajistit ochranu žen na pracovišti, je třeba zvýšit ochranu před výpovědí, protože i když hovoříme o skutečnosti, že je po narození dítěte nutné celý život jinak zorganizovat, že se přirozený běh domácnosti od základu změní když je nutné se po 12 nebo 18 týdnech nutné se vrátit na trh práce, potom se množí problémy. Kromě problémů v domácnosti přijdou ještě problémy na pracovišti. Když se tedy prodlouží tato dovolená, tak umožníme ženám zvládat problémy v obou oblastech. A existují tu určité pobídky a během eh, tohoto šestiměsíčního období může žena eh, dítě kojit a to se také doporučuje. Eh, není to jenom ta běžná rutina, celý život se prostě destabilizuje a když jí přidáme tedy ještě šest měsíců jako ochranu, matek, tak je možné dosáhnout určité rovnováhy, ale potom by bylo zapotřebí mít ještě dalších šest měsíců, aby se zaměstnankyně mohla zase vrátit ke svým profesním cílům. A je třeba zajistit, že v případě, kdy ještě těhotná zaměstnankyně eh, pracuje, aby zaměstnavatel zajistil opravdu bezpečnost, dobré podmínky na pracovišti, aby eh, se nestupňovala intenzita práce, aby nemusela pracovat v noci, aby měla dostatečnou ochranu proti různým vlivům, aby nebyla vystavena ionizujícímu záření. To Takovéto návrhy máme již podchycení jinde, ale víme, jak to funguje. Tato směrnice má specifický charakter, ale je nesmírně důležitá. Musíme dbát na to, aby ženy nebyly předmětem diskriminace na trhu práce. Jistě je jasné, že po 18 týdnech absence na trhu práce a my víme, jak je rychlý vývoj na trhu práce, jak se všechno mění. I ve výrobě dochází ke značným změnám. všechno se odvíjí mnohem rychleji, zejména nyní v době hospodářské krize a Období 18 týdnů může znamenat, že e, zaměstnankyně nebude již uprostřed e, dění a že bude narážet na určitá omezení, která neměla před e, porodem. A tak je třeba zajistit, aby se tato zaměstnankyně mohla dále kvalifikovat a pokračovat ve své profesní kariéře. Eh, pokud eh, narazí na nějaký takovýto problém. A potom ještě jeden důležitý bod. Komise zaručuje eh, další vyplácení mzdy během mateřství. Plně souhlasíme i s dalšími návrhy komise, tedy pobírání mzdy během mateřství, ale je zapotřebí také poskytnout záruku, aby eh, nebyly omezeny eh, pra, eh, omezena práva na důchodové zabezpečení těhotných žen. Víme, že existují různý výklad právních předpisů a je tedy nutné zajistit práva na to eh, penzijní připojištění. Neznamená to samozřejmě konec profesního života eh, ženy, ale přesto je nutné eh, tato práva zajistit jak jsem se zmiňovala, určitým problémem je rozdělení kompetencí na story právnímu základu. Komise zde otevírá do široka dveře proto, aby zaměstnavatele vyhověli požadavku uspůsobit pracovní dobu. Když se žena po porodu například vrátí na pracoviště, a to úprava pracovní doby nejenom eh, té eh, rodičky, ale i eh, jejího životního partnera. To je třeba zohlednit a respektovat možnost úpravy pracovní doby, aby rodiče mohli soukromý život sloučit s pracovním životem. A potom jsem chtěla ještě něco říci k osobám samostatně výdělečně činným. Jistě ty nejsou předmětem této směrnice, ale důležité je to, že se musíme zajímat i o to téma, že mu věnuje pozornost komise. Čl- článku 9 jsem navrhla text, protože je nutné, aby členské státy nalezly eh, řešení pro zajištění rovnoprávnosti eh, žena, pro ženy eh, samostatně výdělečně činné. Je to důležitý politický signál. Členské státy možná zvolí různý výklad, ale měli bychom jim umožnit opravdu pozitivní interpretaci. Závěrem bych chtěla vyzdvihnout skutečnost, že v rámci VTO existuje z roku 2002 jedno doporučení Doporučení se týká výživy kojenců a malých dětí a tam stojí, že během prvních šest měsíců života eh, by se děti měly kojit, pokud je to jenom možné. Proto pokládáme za bezpodmínečně eh, nutné <clears throat> to umožnit. Tady tedy navrhujeme, že v takových případech, kdy matka kojí své dítě, aby získala ještě šest týdnů navíc, takže ta mateřská dovolená by trvala 24 týdnů. Myslím si, že je to důležitý nástroj, abychom podpořili zdraví občanů v EU. Chtěla jsem sice skončit, ale ještě bych ráda něco doplnila. Je tu ještě něco, o čem jsem se zmiňovala na začátku a co je obzvláště důležité. Hovoříme tu o ochraně matek, o mateřské dovolené. Je třeba vidět všechny směrnice v souvislostech, ale musíme se také postarat o to, a pod to vyzdvihuji, abychom dodržovali ty minimální cíle v rámci ochrany rodiny, jak to bylo definováno v barcelonských cílech jsou konkrétní závazky a e, kompetence jednotlivých členských států, aby tato směrnice splnila své cíle, je třeba zajistit, aby členské státy plnily své závazky. Děkuji vám. Tak se Děkuji mnohokrát. Mám na seznamu tři řečníky. Nejdříve paní Stauner. Prosím. Děkuji, pane předsedo, paní zpravodajko. Vy jste řekla, že mateřství je neodlučitelně spojeno s ženstvím. To je sice krásné, ale víme, že právě v EU již není obecně platné, že všechny ženy mají děti, ale já si myslím, že proti tomu trendu bychom měli postupovat a také doba, kdy ženy nepracují, protože mají děti, tak toto by nikdy se z toho neměla stát jejich nevýhoda. Já jsem pro prodloužení mateřské dovolené na 18 týdnů a chci také Eh, říci, že některé členské státy mají daleko delší mateřskou rodičovskou dovolenou až do doby tří a čtyř let, ale je to také z hlediska rovného zacházení. To znamená, že tyto takzvaná výchovná období mohou využít oba dva rodiče, tedy i otec a Komise se také již zabývá tím, že může existovat jiný model, že máme nejenom pracovící matky a otce, kteří chtějí rychle zpět do práce, ale také, že existují rodiče, kteří si chtějí své dítě vychovávat sami rok nebo dva. A tyto dva modely by měly být kompatibilní. Komise navrhuje, aby šest týdnů po porodu by bylo povinných, tedy volná. A já si myslím, zdali by nebylo vhodné také před vypočteným datem porodu doporučit určité období, aby byly určité týdny, určitý čas volný. Já, když si podívám na ty méně zajištěné pracovní poměry, tak si dovedu představit, že když dostane budoucí matka jisté volno, tak v, tím, v tom období před porodem ho dostane těžko. Většinou na ní vykonávají zaměstnavaté tlak, aby pracovala do posledního momentu. A pokud se týče ochrany před propouštěním, tak jestliže končí tato ochranná lhůta ve dne, v den, kdy končí mateřská dovolená, tak není problém, aby zaměstnavatel tuto mladou matku propustil, protože ona se vrací do práce a možná, že vzniknou nějaké problémy, že nepřijde úplně dochvilně do práce, ale pak by ochrana před výpovědí povinná ochrana před výpovědí by měla být delší než mateřská dovolená. A potom ještě jeden bod. Spravodajka zde předložila pozměňovací návrh týkající se započítávání období do důchodu. To je velice dobrý návrh. Možná, že je to formulováno až příliš slabě. Tady se píše, že čerpání mateřské dovolené se nesmí negativně projevit na dobu odchodu do důchodu. Samozřejmě se to nesmí negativně projevit, ale mateřská dovolená musí být plně započítána do pracovní doby fakticky. Nes, musí být započtená do doby, která se počítá do důchodu. Tak já si myslím, že toto by mělo být zásadní. Děkuji. Tak Děkuji a nyní paní Lin a potom paní Schröter. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Sedím tady a poslouchám naprosto zděšená, že bychom měli říkat ženám nebo komukoliv, že si musí vzít šest týdnů po porodu a teď jsme slyšeli že i něco před porodem. To je pochopitelně naprosto na jednotlivcích. Není přece na nás, na Evropské unii nebo na komkoliv jiném, aby diktoval těmto ženám, že si povinně musí vzít volno. Pokud se chce vrátit do práce, tak je to její svobodná volba. Pokud chce pracovat až eh, týden před porodem nebo na, do poslední chvíle, tak to je přece jejich svobodná volba. Nemůžeme diktovat do takové míry. Nějaké povinné odchody na mateřskou dovolenou. Já jsem tady naprosto zděšena. Vždy jsem věřila, že je důležitá zodpovědnost předsedy, což zaznělo také v úvodních poznámkách vaší zprávy. Co se týče eh, sdílené rodičovské dovolené, tak je tady špatný důraz. Já vím, že je to obtížné, měli bychom dát dohromady všechny směrnice, to je pravda, protože řada rodičů se rozhoduje mezi sebou, kdo a kdy se bude o dítě starat. Otec, pokud se chce starat o dítě, někdy to chce třeba dělat hned po porodu, někdy naopak to chce být matka, která chce zůstat doma. Čili musíme se dívat na sdílenou odpovědnost mnohem více, než tomu je tak nyní. Já věřím, že otcové mají také právo vytvořit si velice úzký vztah se svým dítětem, stejně jako matka. Dále ochrana před propouštěním. Já rozumím, co vás k tomu vede, ale to pochopitelně vytvoří problémy. Protože pokud to rozšíříte ještě dál, tak tady bude celá řada případů, různých tribunálů a komisí, kdy lidé budou řešit, že někdo byl propuštěn a vždycky to bude asi dáno, že ten důvod je třeba nedostatečná kvalifikace a ne těhotenství. Dále OSVČ. Je dobré, abychom tam vzali v úvahu OSVČ, ale nevím, jak to bude fungovat. Nevím, kdo za to bude platit. Ráda bych to chtěla více rozpracovat. Ve Velké Británii máme jednak materské dávky a nějaké poplatky. Pokud máte dávky, tak eh, to znamená, že nepracujete a požádáte o tyto dávky. Pokud eh, ovšem předem máte příspěvky eh, v sociálním zabezpečení. Když máte třeba OSVČ, ženu, která chce mít takovéto krytí kvůli dětem, tak otázka zní, musí platit vyšší sociální příspěvky, abychom to sjednotili s dávkami, které dostávají zaměstnané ženy. Nevím, jak to udělat, protože když se podíváte na tradice v jednotlivých členských státech, jak tam je vyplácena mateřská dávky v mateřství, tak je to všude trochu jiné. Já si myslím, že stát by to měl uhradit v případě těch nezávislých pracovnic, protože když si vezmete zaměstnanou, Eh, ženu, tak zaměstnaní si mohou říct, proč bychom to měli platit v daních, eh, protože OSVČ si sami rozhodují, kdy budou zaměstnaní, kdy ne a podle toho se mohou zařídit, mohou si takto zařídit svoji mateřskou dovolenou. Já si myslím, že to způsobí celou řadu problémů, pokud se nám nepodaří zjistit, jak by to v praxi fungovalo. Čili nejsem proti tomu, aby tam byly začleněny i OSVČ ženy, ale nevím, jak to bude fungovat. Jak členské státy mohou právně změnit eh, své zákony, aby to všechno bylo v souladu? Můžeme se na to podívat, ale myslím si, že by to mohlo způsobit naopak eh, dost velké potíže. Dále šest týdnů. Eh, potom ty ženy, které si nevemou tu povinnou mateřskou dovolenou, když budou těhotné. Zase to bude způsobovat problémy podnikům, které budou muset řešit eh, právě ty ženy, které odejdou a budou tam mít nedostatečnou tedy pracovní sílu. Čili to může způsobit eh, určité problémy podnikům. S většinou souhlasím, jenom si myslím, že ten mechanismus musí být lépe propracován, čili do jaké míry to prosadit a jak zajistit, aby to nemělo takový dopad, že třeba podniky budou říkat jako v minulosti, ne, nebudeme najímat mladé ženy. Pochopitelně je tady legislativa o antidiskriminaci, ale měli bychom mít rovné podmínky mezi mateřskými a otcovskými právy mohou vzniknout situace, kdy ženy v určitém věku třeba nedostanou práci, protože právě jsou v tom daném věku. Čili potřebujeme rovné podmínky pro eh, rodičovská práva, tedy práva otců i matek. Děkuji paní Schröter a potom paní Plam. Děkuji. Obecně co se týče přístupu a pozměňovacích návrhů kolegyně Madejry, je tu velmi mnoho správného a můžeme to podpořit. Jediná věc, která je podle mého problematická, je směšování mm, eh, mateřské a rodičovské, protože ochrana matky je především ochrana zdraví na pracovišti. To znamená, že se to týká také žen, které žijí sami co my chceme zajistit, je ochrana zdraví na pracovišti i pro ženy, které jsou samy a v každém případě musí začít pracovat, aby uživili sebe a své dítě. To znamená, že máme tu otázku eh, doby rodičovské, která je separátně upravena jinou směrnicí. Eh, já jsem pro další vylepšení, ale potíž spočívá tam, kde jsou otázky rodičovství dobře vyřešeny v členských státech, jsou ženy v horší eh, situaci, když jsou samoživitelky, chtějí sami vychovávat své dítě takže vzhledem k ochraně zdraví na pracovišti je to složité, protože tyto ženy musí okamžitě e, začít pracovat. Toto e, rozšíření je třeba zvážit, protože e, to není tak spravedlivé. To směšování není dobré, protože se to týká jenom některých žen a ne všech a pokud tato směrnice, a to je pro mě důležité a budu to podporovat, by měla být ve prospěch všech eh, dětí, eh, aby jejich zdraví eh, bylo v těhotenství a mateřství chráněno. A otázka je, kdy využije té dovolené, by se měla rozhodovat individuálně, protože to je různé, jak se žena cítí v té či oné fázi. Proto se domnívám, a že to bylo obsaženo i v návrhu komise. Toto svobodné rozhodování to pokládám za dobré a dobrý je také ten přístup k dalšímu vzdělávání, protože toto období žena není na pracovišti a je tu nebezpečí, že eh, nebude možné ji zaměstnat na stejném místě, ale myslím, že pozměňovací návrh 10 to spíše oslabuje. Já bych raději ponechala to znění směrnice, jak to navrhuje komise. Nechtěla bych to takto eh, oslabovat. Možná je to dáno překladem, ale myslím si, že tady to nemůžeme nijak oslabovat. To jsou ty podstatné připomínky z mé strany. Děkuji. Paní Plam. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi mulțumesc și doamnei raportor Madeiraș. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat vám i paní zpravodajce a chci říci, že pozitivní změny vyvolané touto zprávou podporuji. Také si myslím, že je správné, že mateřská dovolená má být prodloužena na 24 týdnů. To je správné pro normální růst dítěte a prodloužení pouze o čtyři týdny ve srovnání se stávající délkou mateřské dovolené v mnohých členských státech by zrovna nebyl velký pokrok a tato směrnice bude prováděna až také stejně teprve po dvou letech po schválení. A já bych chtěl nyní hovořit o ochraně mladých matek. V textu se hovoří o tom, že zaměstnavatel musí písemně udat důvody pro propuštění této ženy a musí to být všechno vysvětleno. Příklad z Rumunska je takový, tam pracovní inspekce, inspekce práce zjistila a také antidiskriminační úřad zjistil mnoho případů, kdy zaměstnavatele také uváděli dobře zdůvodněné příčiny a proto eh, také zrušili pracovní smlouvu s ženou v průběhu její mateřské dovolené. A nyní se musí jasně stanovit, co se pod o němi správně odůvodněnými příčinami má chápat. Jinak souhlasím s návrhy paní Madeira. Děkuji. Děkuji, paní Tomaševská. Děkuji, paní, pane předsedo. Chci se vyjádřit ke dvěma tématům. Nejdříve se chci vyjádřit k tomu, o čem hovořila paní Lin, o tom, jak za zabezpečit důchod pro ženy matky, protože tato eh, otázka je strašně důležitá. Je důležité také, jak zorganizovat různé započítávání mateřské dovolené, protože tady je sociální nespravedlnost ženy s dětmi, především s více dětmi, nemohou profesionálně pracovat po delší dobu. Ma, buď to mají peníze, nebo nemají peníze, to záleží také na sociálních systémech v jejich zemích. A v budoucnosti mají méně peněz, ale jejich děti platí daně a vlastně platí vyšší penze pro ženy, které vůbec neměly děti a nevychovávaly budoucí generace, takže to je nespravedlivé. A to znamená, že tady potřebujeme zvláštní mechanismy a nástroje. Potom také otázka prodloužení mateřské dovolené. Například otázka výchovy dětí a také děti, které jsou kojeny, ty bývají zdravější a je to výhodnější pro společnost. A také otázka regenerací sil matky musí být brána v potaz. Já tedy podporuji tuto zprávu. Děkuji, děkuji vám. Komise, prosím. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat za zprávu, která obsahuje mnoho cených podnětů a velice detailně reaguje na návrh. Já dnes se samozřejmě nemohu vyjádřit k jednotlivým posilovacím návrhům, ale chci zmínit určité věci, které považuji za důležité. V zásadě na vrch vychází ze dvou právních základů článek 31 a 141. 37 a 141. To jsme udělali proto, protože máme také zdravotní aspekt a sociální aspekt, v této směrnici a potom je tady také aspekt slučitelnosti rodinného a profesního života a tento aspekt chceme posílit. My tady chceme říci, že se nejedná pouze o bezpečnost a ochranu zdraví matky, ale také se zaměřujeme na slučitelnost rodinného a profesního života a toto jsme chtěli posílit flexibilními podmínkami pro zaměstnané ženy. Ovšem, my jsme zde nezohlednili otce výslovně a já bych to chtěla vysvětlit. My jsme nezohlednili otce, protože jsme toho názoru, že toto nemůžeme udělat kvůli právnímu základu, protože tady se jedná o změnu směrnice z roku 1992. Je to směrnice o bezpečnosti a zdraví a já se domnívám, že my jsme nemohli zde zřídit právo pro otce, ale my samozřejmě myšlenku velice velice podporujeme a my také se domníváme, že jednání sociálních partnerů bude předmětem jejich jednání a jestliže tomu tak nebude, tak uvidíme, jak se k tomu komise vyjádří. Ale je jasné, že komise je této myšlence nakloněna, protože také právo na otcovskou dovolenou je zakotveno v mnoha směrnicích, také jsou členské státy povzbuzovány k jeho zavedení. Ale my jsme si říkali, že právní základ nám toto zde neumožňuje. A toto také platí pro různé dávky pro rodiče. My jsme jednoduše tyto dvě věci ta, diferencovali. Také jsme nezačlenili OSVČ, protože se nyní pracuje na změně směrnice, která byla také zveřejněna, to je 82378, k této směrnice má vést k tomu, aby OSVČ měli právo na mateřství, ale ne formou této směrnice, ale jiné směrnice, protože tam problémy vypadají trošku jinak. Eh, samostatně činná, výdělečně činná matka nemůže být zavázána či povinna brát si mateřskou dovolenou. Ona si to musí zařídit sama. A tam také v tom návrhu se říká jenom, jestliže chce toto právo uplatnit. Není tam nic povinného v tomto předpisu ale my vidíme také, že toto právo existuje, ale musí být upraveno jinou zvláštní směrnicí. A dále bych chtěla také ještě podpořit to, co už jsme zde také slyšeli. Skutečně se tady také toto nejvíce týká matek samoživitelek, které si nemohou dovolit rodičovskou dovolenou, protože komunitární legislativa nezakládá nárok na placenou rodičovskou dovolenou a v mnoha členských státech rodičovská dovolená je placená pouze málo a nebo vůbec ne. Proto je pro tyto samoživitelky důležité, aby měly dlouhou, dobře placenou mateřskou dovolenou, tak aby měly možnost trošku větší dítě dobře uživit a my se domníváme, že měsíc tomu může napomoci. Není to zrovna extra vzrušující záležitost, ale je to důležitý krok. A protože my jsme v oblasti, kdy v směrnice mohou přidepsat pouze minimální požadavky, tak se domníváme, že těchto 18 měsíců lze prosadit a co dobře reflektuje minimální charakter. My jsme jednoduše vycházeli z toho, eh, co již většinou platí v členských státech, ve většině členských státech je platných 18 měsíců také existuje doporučení Mezinárodní organizace práce v tomto duchu. My jsme se tedy snažili najít základ, který lze obecně akceptovat. To jsou nejdůležitější věci, které jsem chtěla doplnit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Madeira na závěr naší rozpravy. Prosím. Děkuji, pane předsedající Chtěla bych poděkovat všem řečníkům této zprávě. Chtěla bych poděkovat zástupkyni komise. Předtím, než řeknu jakoukoliv poznámku, tak bych jenom požádala eh, pana předsedu, zda by se mohl obrátit na radu. Zda rada nemá nějakou poznámku. Já ani nevím, jestli tady je nějaký zástupce rady. Ne, není. Dobře. V tomto případě tedy bych eh, se chtěla vyslovit k některým poznámkám, které zde zazněly. V každém případě si myslím, že všichni táhneme za jeden pro vás. Mateřská dovolená před eh, porodem. Vlastně návrh směrnice v tomto ohledu navrhuje následující. Můžeme se na to dívat možná dvěma eh, způsoby. Když si vemete dovolenou před porodem, tak by to mohlo znamenat, že budete mít méně dovolené po porodu, to by znamenalo, že byste měli méně času pro to, abyste vytvořili vazbu um, se svým dítětem, čili to musíme vzít v úvahu. Další možnost, možná před porodem bychom mohli zavést nařízení, že by ženy nevykonávaly nějakou těžkou práci na pracovišti, Čili vzniká nám tady celá řada možností. Já bych přivítala myšlenku, že ženy by měly možnost si vzít jeden nebo dva týdny před porodem, aby se snížil stres, aby žena měla dobrý pocit. Teď jsem hovořila s nejrůznějšími zástupci nejrůznějších institucí a ty názory jsou rozličné. Někdo si myslí, že je dobré mít týden nebo dva týdny před porodem volno, někteří si myslí, že by bylo dobré mít až měsíc volno, čili skutečně se to musí ponechat na té ženě, aby se sama rozhodla a musíme tady nechat určitou míru volného rozhodování. Pokud je to nutné, takže žena může požádat eh, o lékařské potvrzení, pokud by měla nějaké zdravotní problémy, ale já si myslím, že v tomto případě je to jasné. Pokud jsou nějaké zdravotní problémy, tak by měla mít eh, nárok na dovolenou už eh, před porodem. To je, myslím, stanoveno v legislativě. Co se týče otázek o SVČ, tyto ženy pochopitelně jsou trošku odlišný případ. máte 27 různých situací v jednotlivých členských státech. Nejrůznější opatření, nejrůznější doby, také různé výše dávek, které jsou vypláceny z jednotlivých sociálních systémů. Účel tohoto článku, který by asi mohl být dál rozpracován, je v tom, že duch této směrnice by měl být využit také členskými státy. Ve případě OSVČ ženy, já si myslím, že členské státy budou chtít vzít v potaz i tyto ženy, i když, jak už jsem říkala, jejich situace, jejich podmínky jsou odlišné a nařízení pro OSVČ jsou odlišné ve všech jednotlivých členských státech. Někdy získají veřejnou podporu, která je buď vyšší nebo nižší, záleží na tom, ale v tomto článku duch této směrnice by měl být aplikován i na ženy, které pracují jako OSVČ. Čili mám pocit, že ženy v tomto postavení by měly mít možnost získat finanční podporu, když jdou na mateřskou dovolenou. To je, myslím, důležitý bod, který by měl zcela jasně zaznít. Nyní, co říkala paní Sautr o tzv. výjimečných okolnostech. Tady máme na mysli situace, nevím, tady možná vznikl problém trošku v překladu. Neměla jsem čas eh, zkontrolovat všechny jazykové verze, ale dívám se teď do verze v portugalštině. Jde o to, pokud eh, se dostaneme do období nějaké finanční krize, když eh, se uzavírají podniky, které propouštějí své zaměstnance, pokud dochází k dramatické restrukturalizaci, tak eh, je možné, aby ženy, které jsou na materské, které tedy nejsou v úzkém kontaktu s svojí společností, naopak eh, měla jejich situace být posílena. To je ta myšlenka v mém pozměňovacím návrhu. To je jeden z mých cílů, aby právě v dobách krize, kdy vznikají výjimečné eh, situace, bychom měli patřičně ochránit ženy, které jsou na materské, které třeba nyní nepracují pro tuto společnost. A já doufám, že se na tom všichni shodneme. A co se týče otázky, ehm, tak ta se musí dořešit. Eh, Děkuji, to byla diskuze k tomuto bodu. Rád bych uzavřel tento bod. Lhůta k předložení pozměňovacích návrhů je 13. únor. 12 hodin v poledne. Tímto tedy končím diskuzi k tomuto bodu a dostáváme se k poslednímu bodu dnešního dne před schůzí koordinátorů a týká se studie nové formy fyzického a psychosociálního ohrožení nebo rizik při práci. Pozvali jsme dvě osobnosti, paní Hautmann pana Molsena a rád bych vám hned udělil slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Byl jsem rád, že se spustila plátna a zastavila se v pravý čas, protože jinak byste byli trochu v ohrožení. Rád bych vám představil naši studii, která se týká eh, nové formy fyzického, psychosociálního, zdravotního rizika při práci. Jsme skupina vědců, eh, kteří působí v Evropské unii a jsou tam jednak věci z Holandska, z Německa, z Polska, potom kolegové ze Španělska, Portugalska, takže tam máme příspěvky eh, z různých regionů z celé Evropské unie. Jsem pan Mejus, je paní Hauptmann takže já zahájím tuto prezentaci a v podstatě vás provedu dost rychle naší zprávou. Zdůrazním důležité body a chtěl bych říci více o tabulce, což je takový celkový přehled, konečný přehled, která je uvedena ve vaší zprávě. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, poznámky, tak prosím vzneste je, abychom mohli na všechno odpovědět. Podařilo se nám identifikovat 12 eh, rizik a v naší zprávě eh, jsme eh, zdůvodnili, co způsobuje tato rizika a zaznělo to i ve vaší debatě. Zcela jistě globalizace je jednou z těchto problémů. Co znamená globalizace? To je rychlý pohyb pracovníků, pracovní síly a zcela jistě to je hnací uh, Eh, síla, která vede k dalším pracovním rizikům. Eh, dále demografický eh, trend, máme stárnoucí pracovní sílu, což je také velké téma v Evropském parlamentu. Dále je to otázka imigrantů, těchto pracovníků, kteří přicházejí i odcházejí, přicházejí z jednotlivých členských států a zaplňují určité nedostatky na pracovním trhu. Čili to je velká hnací síla právě v této oblasti. Dále technologické inovace, to je také jasné. V naší zprávě si můžete přečíst, že dochází k nárůstu mobility práce kvůli eh, pokroku v oblasti informačních technologií, designu a tyto technologické eh, věci mají také vliv na fyzické a psychosociální Eh, zdravotní rizika. Záleží, jestli pracujete doma, v nějaké společnosti. Tady to v podstatě začíná být dost vágní. Dále je to eh, vnímání nových rizik, což je hnací síla, která zcela jistě ovlivňuje také vnímání v oblasti eh, rizik při práci, v případě občanů. V jednotlivých členských státech občané mohou získat čím dál tím více informací prostřednictvím organizací, webových stránek a mohou eh, vstoupit do sociálního dialogu, což je také další hrací síla. A na závěr je to zvýšení přírodních rizik. To jsou nejrůzné, nejrůznější epidemie, například SARS nebo kontaminace, choroby, které také ovlivňují pracovníky v konkrétních sektorech a které také mají vliv na zvýšení pracovních rizik na pracovišti, například jak nemocnice a podobně. Rizikové oblasti. Dohromady máme čtyři rizikové oblasti. Opět je to rozpracováno v jednotlivých kapitolách naší zprávy. Jednak tady máme eh, poruchy pohybového ústrojí, tady máme nejrůznější, různé faktory, různá rizika. Dále psychosociální otázky, třetí oblast to je takové tradiční téma. To je skutečně riziko při práci, v případě nejrůznějších nebezpečných látek, fyzické otázky, te- otázky nových technologií a poslední oblast se týká specifických cílových skupin. Identifikovali jsme takové skupiny, které mohou být vystaveny většímu riziku, pokud to sloučíte s těmi novými riziky, které byly identifikovány před chvílí. Takže, když se podíváme na rizika OSH, ta se týkají hlavně rizik eh, pohybového ústrojí. V Evropské unii oblast služeb neustále narůstá, jak asi všichni víte, a vidíme eh, narůstající míru fyzické neaktivity. Je tady v podstatě sedavá práce, kdy lidé pracují za, u stolu, s počítačem a to má dopad na eh, pracovní zdraví pracovníků. To je téma, která se pojí s dalšími novými riziky, které se nám podařilo identifikovat, což zapadá do sféry veřejného zdraví. V celé řadě případů není možné jasně rozlišit mezi riziky veřejného zdraví a mezi riziky, která se objevují eh, při práci. Dále životní styl, to je také jedna z otázek, které řešíme. Jsou pracovníci motivováni, aby se více pohybovali, aby byli fyzicky více činní, anebo naopak eh, celý den musí sedět eh, za počítačem. Pokud musí sedět dlouho, tak to má pochopitelně vliv i na jejich zdraví. Dále obezita, nadváha, to je riziko, které také tady sehrává velkou úlohu. Nakonec v této skupině jsme identifikovali, a to už eh, se objevilo v předešlých studiích, kombinované um, riziko. V podstatě pokud se eh, vystavíme celé řadě nejrůznějších rizik, máme tady stres, sociální zátěž, plus sedavé zaměstnání, potom problémy s pohybovým ústrojím, to je celý komplex problémů, Eh, kdy si lidé potom stěžují, eh, protože jsou vystaveni těmto kombinovaným rizikům. Dále nebezpečné látky, ty jsme tam také zapojili, protože ten obrázek je potom složitý, protože když chceme zjistit, co je příčinou těch stížností ze strany pracovníků, tak té naší zprávě říkáme, že je důležité si vyjasnit ty problémy právě v této oblasti. Druhá oblast, eh, rizika, která se týkají hlavně psychosociálních otázek, například je to nejistota, zda budete mít svoji práci nebo ne. Když jsem se díval na naši zprávu, tak eh, můžeme říci, že globální finanční, ekonomická krize se dostala do Evropy a zcela jistě eh, ta nová rizika eh, jsou kvůli tomu mnohem viditelnější, čili nejistota vašeho pracovního místa, například ve starších eh, členských státech to není zase tak nové riziko, ale když se podíváme na globální krizi, tak zcela jistě se toto riziko objevuje i v těchto státech a je to nový trend. Dále intenzivnější práce. Lidé mají eh, na starosti více pracovních úkolů, eh, je méně a tyto pracovní úkoly jsou velice náročné. Opět vzhledem ke stávající krizi, tak znamená, že méně pracovníků musí vykonávat více úkolů a více práce, čímž vznikají tato rizika. Dále je to obtěžování a násilí na pracovišti, to je riziko, které se objevuje hlavně ve veřejném sektoru, například služby, které jsou nabízeny občanům různé sociální služby, kde můžete jasně vidět známky násilí a obtěžování. A dále je to rovnováha mezi prací a soukromým životem. Jak už jsem říkal, ta hranice mezi soukromým životem a pracovním životem se e, vlastně splývá, protože máme nejrůznější inovace, lidé pracují doma, pracují 40, 24 hodin denně, čili je důležité, abychom neustále udržovali rovnováhu mezi naší prací a naším soukromým životem. Dále konkrétní rizika, například nanočástice, která byla identifikovány jasně v předešlých zprávách a také komise a Evropská unie dělá celou řadu věcí v této oblasti, to také uznáváme v této zprávě. Dále endokrinní disruptory, to je to samé. Také se nám podařilo identifikovat celou řadu iniciativ ze strany komise, která bojuje proti těmto novým rizikům, nicméně to přetrvává dále alergie, dále eh, globální epidemie, čili je to určitá směsice nejrůznějších pracovních rizik, jsou tady opět rizika v veřejném zdraví, potom tady máme odstavce, kde hovoříme podrobně o těchto nových rizicích. Zde jsme popsali několik zásadních infrastruktur, které mohou být ohroženy, pokud by propukla eh, velká epidemie, kdy určité skupiny pracovníků, například záchranné složky, mohou být vystaveny konkrétnímu riziku, pokud by propukla nějaká celosvětová epidemie. Dále elektromagnetická pole ta také představuje určité riziko, což je určitá hnací síla toho, aby si lidé uvědomovali toto riziko, například možné riziko mobilních telefonů, což je otázka, která se stále ještě projednává. Není to ještě úplně jasné, ale čím dál tím více vědců přichází na to, že to může mít vliv na naše zdraví, když lidé používají dlouho mobilní telefon. A poslední to jsou zdroje, například také energetické zdroje, které musí být trvale udržitelné. A pokud se to týče rizika, pak je třeba také jasně ukázat, jaká rizika mohou vzniknout pro občany, jestliže bude energie vyráběna decentralizovně. A potom tady máme jednotlivé cílové skupiny. To jsou například také starší občané, dále to je také dolní část trhu práce, to jsou přistěhovalci nezákonně pracující a potom také samostatně výdělečně činné osoby, stále více vidíte, že lidé začínají, dávají se na dráhu osoby samostatně výdělečně činné někdy po té, co byli propuštěni a právě alternativou je pracovat sám na sebe. A právě tato skupina je velice riziková. A také malé a středně velké podniky opět. Malé a střední podniky stále mají potíže odpovídat veškerým požadavkům a mají na práci spoustu jiných záležitostí, než aby reagovali a zacílili se na profesní rizika. A tuto tabulku také mm, je tabulka souhrná, která identifikuje všechna rizika. Naše výzkumná skupina se snažila udělat jistou prioritizaci a to je složité. Je toto zaleženo na kvalitativním přístupu, takže která nová rizika jsou nejdůležitější ve srovnání s ostatními. Když se podíváte na jednotlivé titulky, tak počet eh, pracovníků, kteří jsou těmto rizikům vystaveni, potom také trvání expozice, to zdali je to několik vteřin, anebo zdali tento pracovník je vystaven těmto rizikům celý den potom dopad, je to malý dopad, nebo by to mohlo vést také k úmrtí pracovníka, což by byl samozřejmě obrovský efekt. A potom poslední sloupeček pravděpodobnost, do jaké míry je toto pravděpodobné. A jestliže to všechno spojíme, tak jsme tady dali určité body do každého sloupečku a potom jsme vytvořili pořadí těchto nově vznikajících rizik. Když se podíváte na ten pravý sloupeček, tak největší význam má e, fyzická nečinnost a to také souvisí se sedavou prací, s obezitou, ke které dochází stále více a to se týká velkého počtu pracovníků a proto to má vysoké pořadí. Je to teda vysoko na tom e, žebříčku. Potom také mnoho e, několikanásobné rizikové faktory, kde tedy se objevuje několik rizik, tady jsou určité sociální překážky a potom například takové potíže týkající se pohybového aparátu také. Toto se týká hodně pracovníků a zatím ještě neznáme veškeré dopady těchto faktorů, ale také jsme je zařadili na žebříček hodně vysoko. Další rizika mají nižší pořadí, například číslo 12 trvale udržitelné energetické zdroje, protože počet dělníků nebo pracovníků, kterých se to bude dotýkat, tak to bude poměrně malý počet. To je vidět v tom levý, levém sloupečku. Potom také globální epidemie, to je stejné. A potom potom je tady ten efekt, ten účinek, jestliže je pracovník vystaven, tak potom opravdu těmto účikům, tak toto může mít opravdu silný dopad a potom se dostává tento faktor trošku více v celkovém žebříčku. Když zvážíme také krizi, tak některá rizika se projeví více v této době krize, než když jsme zprávu psali. Takže nejistota pracovních míst to je velice převažující riziko pro velké skupiny lidí, a také v kombinaci například s intenzifikací práce a obtěžováním na, na pracovišti. Nejistota pracovního místa nejvíce ovlivní z pracovníky v soukromém sektoru, no ne tolik ve veřejném sektoru. Pokud se týče intenzivnění práce, tak to se může dotýkat například více veřejně, eh, tedy pracovníků ve veřejném sektoru, protože se budou muset zabývat například lidmi, kteří přišli o práci. A zde vycházíme z nové situace, která vznikla v EU. Ještě k tabulce bych chtěl dodat, že ve zprávě jsme spojili nová rizika také se cílovými skupinami, které jsme definovali. A proto si myslím, že toto je velice důležitá tabulka, která je na závěrečných stránkách zprávy a také jsme jako přílohu uh, dodali tabulku s 12 novými riziky a případnými opatřeními, jak na ně reagovat. Takže to je také zajímavé. Dále, jaké máme možnosti reagovat, jaké máme po, eh, možnosti politik. To také popisujeme v rezime. V v určitých kapitolách v naší zprávě jdeme více do detailu, co by se dalo udělat a také dáváme příklad dobrých praxí v některých členských státech. Také širší politiky na ovlivnění nových rizik a také takzvaný nový přístup, jestli se někdo vůbec věnuje pozornost novým rizikům. A potom také nové a opatření a nové úpravy, i když tato oblast je dobře regulována, tak my jsme si říkali, že bychom se, že by bylo dobré se zaměřit na lepší implementaci stávajících předpisů také ekonomické pobídky, dáváme také příklady, výzkumné a vývojové programy ve spojení s rozvojem evropských a národních dovedností. Takže tyto možná budou zapotřebí na to, abychom měli více expertízy na vývoj nástrojů pro cílové skupiny pro zaměstnavatele a zaměstnance integrace nových e, rizik a jejich kontrola a také management formou certifikace například, ale především se tady zaměřujeme na e, pracovní hrozby a také nová rizika se někdy těžko zohledňují a dále také zodpovědnost společností, což je velice důležitá iniciativa EU a ta zde v rámci odpovědnosti společnosti bychom se mohli více zaměřit právě na nově vznikající rizika. To je moje prezentace, jestli máte nějaké dotazy, rádi je zodpovíme. Děkuji. Děkuji vám za tuto rozsáhlou přednášku. Jsou, prosím, připomínky, komentáře pan Kremers. Půjďte. Ano, děkuji, pane předsedo. To byla opravdu zajímavá přednáška a je to jistě i zajímavá studie, která ve mně vzbudila samozřejmě několik otázek. Uvádíte tu globalizaci jako velký rizikový faktor a tak si kladu otázku, co zatím je. Jako zdůvodnění si myslím, že to jsou poměrně laciné argumenty. Samozřejmě víme, že možné dopady globalizace znamenají outsourcing ve větší míře, externalizaci výroby, že se všechno bude vyčlenovat a velký problém je nedostatek koordinace v celém výrobním řetězci od laboratoře až po závěrečný eh, prvek toho výrobního řetězce. A teď jde o koordinaci bezpečnosti a zdraví. A tady nic takového nezaznělo. To bych si býval přál. A potom ještě jeden bod. Bezpečné používání, a to je třeba vidět v souvislosti s tím výrobním řetězcem, bezpečné návody používání produktů, kterých využívají různí spotřebitelé, zejména koneční spotřebitelé. K tomu bychom mohli vyjádřit ještě mnohem více názoru. Já jsem před několika měsíci požádal komisi o počty, kolik lidí se věnuje atypickým formám práce, protože víme, že v některých odvětvích vznik vznikly nové pracovní příležitosti, kde je velmi vysoké riziko. Jsou tam zaměst, když jsou zaměstnáni krátkou dobu, je takováto atypická práce zpěta s větším rizikem. Čísla to ukazují, podporují to, co bylo řečeno, ale myslím si, že bychom to měli podrobit další analýze. Tolik mé krátké připomínky. Děkuji. Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo? Já bych rád učinil jednu připomínku, spíše obecné povahy. Já jakožto politik často hovořím o vývoji v různých částech světa a konstatuji, že jsme v situaci, jak ji popsal právě pan Kremes, že zjišťujeme, že velice často dochází eh, k relokaci výroby, k přesunu pracovních příležitostí. Vy jste tím typickým příkladem. Pracovali jste v továrně na pryš a potom když tam nebyly ty pracovní příležitosti, bylo nutné se poohlednout po něčem jiném. My jsme na trochu jiné úrovni a máme tedy jiný druh práce. A chtěl bych položit otázku, jak může jednotlivec ovlivnit své pracovní podmínky. Analyzovali jste někdy tuto otázku, jaké možnosti má jednotlivec jednotlivec řídit, ovlivňovat svou eh, profesní situaci tak, eh, aby ji ovlivňoval pozitivně. Jistě někteří svou pracovní situaci nemohou vůbec ovlivnit, zcela závisí na svém šéfovi. Věnovali jste se někdy těmto otázkám, prosím? Um, První otázka se týkala koordinace výrobního procesu. Myslím, že skutečně tady máte pravdu. Je to otázka, která je velice relevantní. Ve zprávě jsme ji řešili možná více explicitně než v naší prezentaci, která dnes tady zazněla. Je tady několik příkladů je, jak eh, se zlepšily tyto situace v jednotlivých členských zemích. Například se zlepšila autonomie jednotlivých pracovníků, také byl podpořen sociální dialog. Jinde zase se otázka zdraví a bezpečnosti řešila v rámci jednotlivých sektorů, v rámci sociálního dialogu. Takže Možná ty příklady vám budou ku pomoci, protože z těch příkladů se poučíte, jak řešit tyto problémy. Potom tady máme polsoviny, eh, polsovaná doporučení, která jsou také důležitá, ale zcela jistě tímto způsobem musíme posílit zodpovědnost společnosti. Takže chcete k tomu něco dodat? Ano, děkuji. Chtěl bych zareagovat na pana Jana Kramerse, když jste hovořil o koordinaci výrobního řetězce. Máte naprostou pravdu. Popsali jsme některé situace, o kterých jste hovořil. Především se to týkalo například eh, samostatně výdělečně činných pracovníků, dále stavebnictví a tady jsou jasné příklady tohoto trendu. Různí lidé se dostávají například na stanoviště a tam, eh, staveniště a tam vznikají velké problémy. Například problémy s komunikací, je to patrné i v jiných sektorech a to je určitý fenomén. které způsobují společnosti, protože musí maximálně snížit náklady, potom eh, používají pracovníky z východní Evropy, zase je tady celá řada přestěhovalců, třeba lidé z východních zemí odchází pracovat na západ. Také je určitý fenomén, který vznikl ve východní Evropě, například eh, v průmyslu s kaučukem. Tam je celá řada ukrajinských pracovníků, takže to jsou zase lidé, kteří přicházejí z vnějšku, čili přicházejí z jiných zemí než ze samotných zemí Evropské unie. To je tedy naprosto nový fenomén, kde musíme koordinovat nejen pracovní řetězec, ale také fungování jednotlivých společností, aby tady vznikla určitá koordinace, jak už jsem říkal, je tady velice často nedostatečná komunikace. Ano, ještě poslední otázka se týkala toho, jak jednotliví pracovníci mohou měnit eh, tuto situaci. Myslím si, že opět odpovědi najdete v příkladech v samotné zprávě a také v těch dodatcích, kde je celá řada společností, tady kolega řekl už některé případy, další příklady jsou tam například eh, z policejních složek, kde se řeší vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Takže tady jsou praktické příklady v samotném textu a v té prezentaci to asi zas tak nezaznělo. Děkuji. Chtěl bych vám opravdu srdečně poděkovat za tuto přednášku, za tuto prezentaci. Pokud budeme potřebovat ještě více informací, máme jistě příležitost se podívat do té studie komise, si žádá slovo. Takže přijel jsem z Lucemburska, takže bych také rád k tomu něco řekl, jenom abych se neposlechl tuto prezentaci. Pochopitelně první věc, chtěl bych poblahopřát Evropskému parlamentu, tomuto výboru, že jste požádali o tuto studii, která byla vypracována v souvislosti eh, s tématy, která se objevují eh, v této studii, to jsou nová rizika. Já si myslím, že je velice na místě Eh, tady měl bych hovořit za svůj útvar, kde pracuji, aby se tady pochopili možná, eh, měl bych říct, co děláme eh, v oblasti těch nových rizik. Zaprvé je důležité, abychom měli patřičné struktury, které mohou řešit nová rizika, což se týče jednotlivých vědeckých, odborných skupin, které se zabývají touto otázkou, například skupina pro chemické látky. Také máme eh, vědeckou skupinu SKOL, která se zabývá mírou eh, vystavení se nebezpečným látkám, což jsou například eh, nanomateriály, endokrinní disruptory a tak dále a tak dále. Potom je tady výbor pro inspekci práce, která se zabývá také různými otázkami, proto máme observatoř, eh, která je součástí agentury v Bilbao, která se zabývá otázkou bezpečnosti při práci. Tam má především na starosti sběr dat. A pokud se mohu vyjádřit k této zprávě, například oblast nanotechnologií, Například my se zapojíme do této práce v našem generálním ředitelství, pracujeme v regulatorní skupině v oblasti výzkumu a vývoje, životního prostředí a podobných programů. Čili všechny tyto otázky bereme v úvahu a sledujeme práci podobných eh, skupin. Psychosociální otázky, to sledují mý kolegové, ale jsou to podle mého názoru nejrůznější typy poruch a onemocnění, na kterých musíme také pracovat. Pracujeme na otázkách duševního zdraví. Máme generální ředitelství, která bývá hlavně ochranou spotřebitele. E, možná víte, 13. června v loňském roce se konala konference na toto téma a jedno z výstupů bylo rozhodnutí e, zorganizovat tematické semináře, které se týkají duševního zdraví ale nevím, jestli už bylo stanoveno konkrétní datum. Pokud vím, tak by to mělo být někde v roce 2010. A pochopitelně a máme tady ten eh, slavný proces, kdy chceme získávat eh, informace ke konkrétním tématům. Asi to znáte velice dobře, protože tady často eh, publikujeme výběrové řízení. Dále Tady máme studii, která se zabývá uplatňováním chemických látek, například karcinogenních látek, také se díváme na chemické náhražky nebo substituční látky. Nedávno jsme dostali studii, která se zabývá šetřením eh, v oblasti využití komunikačních eh, technologií, například je problematika elektromagnetických polí, která je také zdůrazněna v této studii. Dále v rámci inspekcích na pracovišti budeme mít výběrové řízení, které bude zahájeno v roce 2009, kdy chceme pomoci pracovním inspektorátům, které musí hodnotit také rizika na pracovištích, které kolegyně se o jednom zmínila. A na závěr během švédského předsednictví bude zorganizován seminář, který se bude zabývat eh, psychosomatickými problémy. Dále v Bruselu eh, bude jedna konference v červenci, to bude eh, mít na starosti generální ředitelství pro zaměstnanost. Budeme se zabývat hlavně otázkou pracoviště a stresu. Takže na závěr svého příspěvku velice vítáme tuto studii. Je to dobrý nástroj, jak rozšířit informace a znalosti na toto téma předtím, než budeme přijímat rozhodnutí. Čili chceme mít alternativy v oblasti přijímání jednotlivých politik. A samotná zpráva uvádí, že předtím, než se zavážeme a řekneme, že toto jsou nová rizika, tak, která si zasluhují tento a takovýto přístup, je důležité znát samotnou problematiku. Například snížení používání eh, mobilních telefonů a podobných technologií. Víme, že tento problém bychom měli řešit, ale předtím, než je budeme řešit, tak musíme eh, diskutovat tuto otázku se všemi zainteresovanými stranami, abychom měli dobré řešení. Tak se Děkuji. tím končím tento bod a jak již jsem řekl, můžete se seznámit s touto studií samozřejmě blížeji. Děkuji vám za spolupráci. Na pořadu jednání nemám žádné další body. Chtěl bych možná ještě říci, že příští schůze se bude konat 2. března v 15 hodin. Je to pondělí. Je to stejný týden, kdy už se možná budeme také zabývat švédským předsednictvím. Končím schůzi, ale žádám, aby